ráno, dámy a pánové, milí kolegové, kolegyně. Vítám vás na našem prvním setkání našeho výboru v roce 2018. Doufám, že jste měli příjemné Vánoce a budeme pokračovat v kvalitní spolupráci našeho výboru po následujících 12 měsíců. Dostáváme se hned k prvnímu bodu našeho programu a to je přijetí pořadu jednání. Nejsou-li žádné připomínky, považujeme tento pořad jednání za schválený. Nemám pro vás žádná sdělení předsedy a tím se dostáváme k bodu číslo 3. Schválení zápisu ze schůze 2. října, 9. a 10. října, 19. října, 23. října a 6. listopadu. Nejsou-li k tomu a nebudou-li k tomu žádné připomínky do konce naší dnešní schůze, tak ten, tyto zápisy budeme považovat za schválené. A nyní už se dostáváme k elektronickému hlasování. Předpokládám, že budeme potřebovat aspoň tak hodinu na všechna hlasování, která nás čekají. Začínáme prvním a to jsou další to jsou záležitosti další mikrofinanční pomoci pro Gruzi. Pan Mamikins je naším zpravodajem. Chcete se k tomu Andrej si vyjádřit. Ano, rád bych poděkoval všem stínovým zpravodajům za velice dobrou spolupráci a doufám, že její výsledek hlasování bude pozitivní. Děkujeme, říká vám předseda. Ještě nějaké další připomínky z vaší strany. Není-li tomu tak, dostáváme se rovnou k samotnému hlasování. Čili, takže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 48 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 48 ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 39 k, 9, k 31 k 19. A nyní 50 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověříme 62, můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 29 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. No a nyní hlasujeme o celém návrhu. Takže závěrečné hlasování můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato 48 hlasů pro, 3 proti. A nyní je to bod číslo 5. Příští víceletý finanční rámec, příprava postoje parlamentu k VFR po roce 2020. Pan Pancer je naším zpravodajem. Chcete se k tomu vyjádřit? Pane kolego, nechcete, takže můžeme rovnou hlasovat. Kompromis jedna pro, proti, drželi se, přijato. Desítka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis dvě pro, proti, zdrželi se přijato. 24, to je oddělené hlasování. Nejprve první část C, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 27 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Ústní návrh číslo 1. To je hlasování po jménech, takže zahajuji hlasování. Dva kolegy nám ještě chybí jeden. Dobře, končím hlasování, zamítnuto. 41 hlasů proti 3 pro. To znamená, že si dostáváme k ústnímu návrhu číslo 2, opět jmenovité hlasování. Proč?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 Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. Ověříme jedenáctku. Zahajuji hlasování. to jedním hlasem. Kompromis 11 jsme odmítli a dostáváme se k 47. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme. 47. Takže můžeme hlasovat. 47 nám vypadla, protože kompromise jsme schválili, takže nyní se dostáváme 51. 51. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní se dostáváme k 63. pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní elektronické hlasování o celém návrhu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to schválené. A nyní se dostáváme k bodu číslo 6. 39 pro, 9 proti, 8 se zdrželo. To byl celkový výsledek hlasování. A nyní se dostáváme k bodu číslo 6 a to je udělení absolutoria za rok 2016, souhrný rozpočet EU pro Evropskou službu pro vnější činnost. Naším zpravodajem je pan Preda, zdá se, že tady dneska není. Chce někdo vystoupit k tomuto návrhu? Není tomu tak. Můžeme teda rovnou hlasovat. Jednička, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Ověříme. Ověříme jedničku. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. 28 pro, 24 proti. Dvojka pro, proti, zdrželi se při zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Čtyři pro, proti, zdrželi se zamítnuto. <coughs> Pětka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Šestka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devět. To je hlasování po částech. To nám vypadlo nebo nevypadlo. Osm jsme neschválili. Takže devítka pro, první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítku jsme schválili, ano. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvanáct pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třináct pro, zdrželi se, zamítnuto. Čtrnáctka, oddělené hlasování. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Elektronické hlasování o celém návrhu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 49 hlasů pro, 6 proti. A nyní sedmička a to je udělení absolutoria za rok 2016, souhrný rozpočet EU k Evropské komisi. Spravodajem je opět pan Preda, pan Panzery by se rád ujal slova, takže prosím. Já bych pouze, pane předsedo, navrhl ústní pozměňovací návrh, a to k sedmnáctce. Sedmnáctce, kterou navrhuje pan Sole. Nevím, zda chcete, abych se tomu věnoval už nyní, nebo až když se k té 17 dostaneme, jde tam a je to ústní návrh a žádal bych o vyškrtnutí části. Dobře, uděláme to až se dostaneme k té 17, říká pan předseda. Ještě nějaké připomínky k tomu? Není-li tomu tak, zahajuji hlasování. Jednička, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, Dva pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Tři pro, proti, zdrželi se, ověříme to, ověříme trojku, zahajuji hlasování. Schváleno. Čtyři pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Sedmička. Ústní návrh jednice pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se přijato. 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 16 pro, proti, zdrželi se přijato. 17 pan Pancéry opět. Druhou část tohoto návrhu bych rád vyškrtl. Znamená, v angličtině to byl keep it from expressing alarm a potom až po komisi a po a konečné slovo Izrael. A eh, šlo by to takto? Takže toto je žádost pana Pancério, říká pan předseda. Je někdo proti tomuto návrhu? Čtyři, už vidím, vidím, že ano, čtyři kolegové. Takže zamítnuto, pane Pancéry. Vaše žádost byla zamítnuta. To znamená, že budeme hlasovat o textu tak, jak je navržen, kdo je pro, kdo je proti. Zrželi se. Zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 21 pro, proti, zdrželi se. Přijato. A nyní elektronické hlasování o celé zprávě. O tomto návrhu stanoviska můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 50 pro, 3 proti. A nyní osmička. Provádění společného pracovního dokumentu útvaru rovnost žen a mužů a posílení postavení žen, pro na života žen a dívek prostřednictvím vnějších vztahů EU rok 2016 až 2020. Paní Beatriz Basera Basterekea je naší spravodajkou. Je zde Není k tomu tak. Chce někdo vystoupit za paní kolegyni? Paní Pastoreče, a chcete vystoupit k tomuto návrhu? Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala všem stínovým zpravodajům za práci na této zprávě. Bylo to opravdu potěšení s nimi spolupracovat. A my skutečně doufáme, že přispějeme ke změně života žen a dívek právě i prostřednictvím tohoto návrhu. Děkujeme, říká vám předseda. Chce se k tomu někdo vyjádřit? Není tomu tak. Takže rovnou hlasujeme. 15 pro, proti, zdrželi se přijato. 17 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 22 pro, proti, zdrželi se přijato.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 56 pro, proti, zdrželi se přijato 57 pro, proti, zdrželi se přijato 59 pro, proti, zdrželi se přijato 61 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme druhou část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 25 pro, 23 proti. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyři pro, proti, zdrželi se, přijato. Pět pro, proti, zdrželi se, přijato. 7 pro, proti, zdrželi se přijato. 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se přijato. Jednička pro, proti, zdrželi se přijato. No a tím se dostáváme k závěrečnému hlasování celého návrhu v pozměněné formě. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Schváleno 53 pro, 5 proti. A tím se dostáváme k dalšímu bodu, je to bod číslo 9, zřízení Evropského programu průmyslového rozvoje v oblasti obrany zaměřeného na podporu konkurenceschopnosti a schopnosti inovace ochranného průmyslu Evropské unie. Vím, že probíhaly diskuze k tomuto návrhu a proto nejprve dáváme slovo panu Jurekovi, prosím. Já se omlouvám, pane předsedo. Rád bych ještě řekl, že eh, budu hlasovat eh, proti. Děkuji. Vy jste se tomu poslednímu textu. K tomu poslednímu, k tomu poslednímu tématu bych rád pouze formálně oznámil oddělené hlasování, hlasování proti. Dobře, takže nyní se ale dostáváme k bodu číslo 9, říká pan předseda. Pane zpravodajem je eh, pan Pasku. Chtěl byste k tomu něco říci, pane zpravodaji? Takže ne, takže někdo jiný by k tomu chtěl. Pan Castaldo by se chtěl vyjádřit. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl pouze upozornit na to, že na žádost pana Pasku a také za podpory dalších politických skupin je tady jeden důležitý bod. Proběhly o tom e-maily mezi námi, takže Možná bychom to mohli odložit až na dnešní večer, a to proto, že několik politických skupin si uvědomilo, že vlastně nebylo možné se dohodnout eh, předem na hlasovacím seznamu, takže my žádáme o odložení hlasování na dnešní odpoledne. A do té doby bychom to mohli vyřešit, anebo to potom odložit na únor. Děkuji vám, pane Castaldo. Ještě někdo chce vystoupit Paní Valero, já jsem jenom chtěla podpořit to, co právě řekl pan Castaldo. Neměli jsme dost času se dohodnout a projít si všechny pozměňovací návrhy, takže také žádáme o odložení hlasování nejlépe na 1. února, pokud to nebude možné, tak na dnešní odpoledne. Děkuji paní Valero. Pan zástupce liberálů. I za ALDE bych chtěl podpořit to, co jsme tady právě slyšeli, tento návrh na odklad. Pan Danjon? My jsme byli připraveni hlasovat dnes dopoledne. Myslím, že sice chápu ty žádosti kolegů o odklad na několik hodin, ale těch pozdějacích návrhů je málo, které jsou kontroverzní a které si vyžadují ještě diskuzi, takže si myslím, že by se kolegové mohli rychle dohodnout. Odkládat to na 1. února, to není akceptovatelné, takže bychom byli rádi, kdyby to hlasování proběhlo co nejdříve, tedy dnes, po té, co se politické skupiny mezi sebou dohodnou. OK, Mr. Pašku. Pan Pasku. Já souhlasím. My jsme museli pracovat s velmi omezeným časem. Asi chápete, že malý odklad na dnešní odpoledne eh, ne, nějak nenaruší ten eh, základní harmonogram. ITRE to dostane včas, bude moci to zohlednit, takže já to mohu akceptovat tento odklad, ale jediný problém je v tom, že jestli to odložíme na pozdější odpoledne, tak eh, by to nemuselo být úplně vhodné. Možná by bylo lepší to mít co nejdříve odpoledne. Někteří kolegové to možná nemají naplánováno, mají možná letenky na odpoledne. Teď je na vás, abyste řekli, v kolik hodin, ve tři hodiny. Pan předseda, vážení kolegové, my dnes odpoledne máme mít eh, debriefing o misi do Nigeru. To má být o půl třetí, takže navrhuji, abychom hlasovali o půl třetí a potom budeme mít ten debriefing přímo poté. To je podle mě asi nejlepší řešení. Takže o půl třetí souhlasí s tím všechny politické skupiny. V tom případě jsme odložili bod číslo 9 na půl třetí dnes odpoledne. So we are through most of our votes for today. Tím pádem jsme vyřídili většinu našeho hlasování na dnešní den. A teď se ptám, jestli je tady přítomen pan Nárt. Ještě ne, ještě jsem vám slovo nedal, říká pan předseda. Eh, vážení kolegové, mohli byste opustit eh, tuto místnost, pokud vás nezajímá následující bod?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 Now, item number 10. Bod 10. Doporučení eh, Radě komisy a ESVČ ohledně snížení zdrojů příjmu pro džihadisty. Cílená opatření proti financování terorismu. Spravodajem je pan Javier Nart. Mně bylo řečeno, že schůzka stínových zpravodajů byla velmi produktivní, že už bylo dosaženo dohody o kompromisních návrzích a já dávám slovo panu Nartovi. Toto je velmi, nebo jsou velmi důležitá doporučení, protože se týkají současného financování terorismu. Týká se to jak makrofinancování, což například byl ten případ financování útoku na v září 2001 eh, v New Yorku, ale eh, týká se to také mikrofinancování a to jsou potom teroristické útoky typu Nice, Barcelona, které si nevyžadují až tolik finančních zdrojů. Nevyžaduje si to ani nějaké velké převody eh, bankovní a proto je potřeba se na tuto oblast podívat, protože musíme narušit fungování džihadismu. My jsme se snažili najít nějaký způsob, jak sledovat i tyto mikročástky, které mají jít na podporu džihadistů, ale samozřejmě přitom eh, respektovat lidská práva, základní práva A doufáme, že tato doporučení, pokud budou přijata, by měla vést k omezení nebo eh, pod narušení té podpory pro islamisty. Musíme vytvořit nějakou platformu, v rámci níž budou moci spravodajské služby z různých eh, členských států EU si vyměňovat informace. A mělo by to být eh, nějaké stabilní prostředí, zabezpečené prostředí. Ten důvod je proto hlavně ten, abychom zabránili vytváření nějakého nového úřadu, který by to měl mít na starosti. Ze dvou důvodů. Za prvé by to bylo nesmyslné, za druhé by to nikdy nebylo dostatečně operativní. A to proto, že zpravodajské služby z podstaty věci musí jednat dobrovolně na základě důvěry, kterou mají ve své kolegy a proto nějak nařídit jim toto činnost není úplně praktické a nám šlo hlavně o to, abychom byli co nejvíce pragmatičtí a praktičtí. Chtěli jsme tedy mít nějaký systém, jak monitorovat tyto eh, mikročástky, zejména z těch tradičních zdrojů. V, eh, islám, eh, v arabštině se tomu říká huala, je to ten systém islámského bankovnictví, chcete-li prostřednictvím ne bank, ale prostřednictvím eh, jiných eh, finančních organizací. Nechtěli jsme tedy, aby eh, tato doporučení vedla k nějaké diskriminaci, pokud se jedná o jiné kultury nebo jiné systémy, kde lidé běžně používají tento způsob Eh, tento finanční systém, tak aby nebyli diskriminováni, pokud eh, se přijmou tato doporučení. Jde také například o kreditní karty, které zde nabíje a které eh, musí být připojeny k nějakému bankovnímu účtu nebo k nějakému jinému způsobu, jak je monitorovat. Stejně tak jde i o platby v rámci SEPA v EU, ty jsou monitorované, jak víme. A potom víme, že eh, existuje systém eh, darů v islámských centrech nebo v kulturních islámských eh, střediscích, potom jsou různé kryptoměny a my jsme se také snažili komisi něco navrhnout i pro tuto oblast, nějaká pravidla, která by šla v praxi zavést. Myslím, že těch 281 eh, pozměňovacích návrhů, které jsme dostali, měli stejný cíl, šlo jim o zlepšení eh, toho návrhu. Eh, víme, že některé politické skupiny o to měly velký zájem, aby se našla zhoda u tohoto velmi důležitého návrhu. Ukazuje to, že politické skupiny si uvědomují, že to představuje problém. A my jsme k tomu přistupovali velmi eh, pragmaticky a jsem s tím velmi spokojený a chci vám za to všem eh, poděkovat ještě jednou. Děkuji vám, pane Narte. Teď se dostáváme k eh, debatě za skupinu EPP. Thank you, Chairman. I would like to start with... Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodajovi za velmi konstruktivní vedení jednání se stínovými zpravodaji, za to, že akceptoval řadu pozměňovacích návrhů, které pro nás v EPP byly důležité. Zmíním se o některých z našich priorit, které jsme prosazovali v rámci těch jednání. Kompromis 11. Tam jsme se snažili zdůraznit, že členské státy by měly zvážit odstřihnutí těch zdrojů financování pro teroristy. Měli by si to přijmout za nejvyšší prioritu. Také jsme podpořili návrh zpravodaje pro to, aby vznikla ta protiteroristická platforma eh, v EU. Ale chtěli jsme také, aby došlo k jasnění toho, že to není, nebo by neměl být nějaký nový úřad nebo agentura. Kompromis 13 řeší právní stát, finanční atletické jednotky. A je důležité si připomenout, že to je orgán, který má strategii na boj proti financování terorismu. Jsme také rádi, že tady došlo k zařazení eh, toho protiteroristického koordinátora u bodu nebo u kompromisu 19, protože ten by měl hrát svou roli ve vytváření seznamu jednotlivců a subjektů, které nefungují v transparentním režimu. A skutečnost, že i Rada bezpečnosti OSN vyzvala mezinárodní společenství pro to, aby, udělala, aby udělalo více s zastavením financování terorismu, to je zmíněno o kompromisu 20, to my také výslovně vítáme. Kompromis 21, u toho panovaly různé názory na ten původní text, který zahrnoval i mešity, šlo tam tedy o to, jestli slovo mešita, to by tam mělo zůstat. Většina byla proto, aby se to slovo odstranilo. Já budu muset to skonzultovat s naší skupinou, protože my vítáme formulaci dohled orgánů členských států nad financováním zahraničních subjektů pro mešity a islámské asociace a zákaz takového financování, pokud existují důvody pro eh, eh, to, že by tyto prostředky mohly přispívat k financování terorismu v našich zemích. Eh, konec citátu. A na závěr chci ještě jednou zdůraznit, jak důležité je, aby se Evropská unie zaměřila na tyto prioritní oblasti. Odpověď na otázku, jestli dělat eh, více nebo méně, nebo mít více nebo méně spolupráce v EU je tím zodpovězena. Rozhodování na evropské úrovni se musí posílit, protože boj proti terorismu z podstaty věci nezná žádné hranice a členské státy musí sami přijímat rozhodnutí v této oblasti. Jsem také rád, že tento jednotný přístup má velkou většinovou podporu, protože to je oblast, která si opravdu vyžaduje koordinaci a spolupráci. Společným úsilím bude moci Evropská unie vyřešit to, co je skutečně životně důležité pro džihadisty, a co přispívá k financování mezinárodního terorismu. Tato zpráva je velmi dobře vyvážená, dobře sformulovaná a je dobrým příspěvkem eh, k úsilí v této oblasti a my to velmi silně podporujeme. Děkuji a teď eh, za SAD Claire Modi. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodajovi za velmi konstruktivní práci na této zprávě. Myslím, že ty dohodnuté kompromisy jsou dobré, včetně eh, pozněvacího návrhu týkající se těch eh, finančních eh, skup, poradních skupin. I ta myšlenka vytvoření nějaké nové platformy je velmi dobrá, ale musí to všechno odehrávat v rámci stávajících struktur. Jde tedy o to, jak ty stávající struktury co nejlépe využít, ale přitom uznáváme povahu toho problému, který se snažíme vyřešit. Chci výslovně přivítat také záměr pano, pana je ten problém řešit co nejefektivněji. No také to, že zachází do těchto podrobností a je ochotný spolupracovat se stínovými zpravodaji, aby eh, tento návrh měl co největší podporu, ale přitom nechce rozdychávat islamofobii, jde o ty konkrétní výsledky, o to, jak problémy řešit v jejich příčinách, ale přitom se vyhnout jazyku, který by mohl být považován za eh, nenávistný. na základě naší společné práce. Očekávám, že ta konečná verze bude také velmi konstruktivní, bude realistická a povede to ke zlepšení výměny zpravodajských informací a k vyřešení toho boje eh, financování terorismu. Financování terorismu. Děkuji, Claire. Za EKR nikdo mluvit nechce, za ALDE máme zpravodaje, tak pan Sakorata za GUE, NGL. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla velice poděkovat panu Nartovi. Byl v té věci velmi angažovaný a snažil se nám předložit komplexní obrázek, komplexní a vyváženou zprávu. Toto téma je třeba hledět v několika různých eh, rozměrech, to je jasné a není možné, se soustředit pouze na odstrašování teroristů. Je třeba si rovněž uvědomit, jaké prostředky celkově mají teroristé k tomu, aby se financovali. A nesmíme být pokrytečtí, neboť většina útoků, které zažíváme, eh, se zorganizuje pouze s velmi málo mm, finančních prostředků, takže teroristé nepotřebují tolik peněz, aby zautočili, jsou velmi efektivní. A my jsme před mnoha lety již měli rezoluci OSN o tomto tématu, ale nyní máme stále více teroristů a e, tito teroristé mají k dispozici mnohem více peněžních prostředků. Evropská unie se musí soustředit na dva rozměry. Jednak na rozměr politický, říci si, jaké státy či režimy, se kterými spolupracuje přímo či nepřímo, spolupracují s teroristy a napomáhají financování teroristických organizací. E, takovéto státy jsou a nesmíme být pokrytečtí. Pokud se snaží, nemůžeme říct, že se snažíme bojovat proti teroru a zároveň spolupracovat se zeměmi, které teroristy podporují. A pak je zde ta, ten druhý rozměr. A pan Nard již vysvětlil, čeho všeho se to týká je třeba hledět i na práva lidí, na ochranu osobních údajů a na ochranu soukromí občanů. Pokud chce Evropská unie skutečně zareagovat na financování teroru, pak musí zahájit iniciativy s cílem potírat ilegální struktury i v zemích, ve kterých takovéto teroristické organizace vznikají a rozvíjí se. Zároveň je třeba bojovat s korupcí, neboť i toto může být eh, velkou roli, možná větší roli, než kdybychom se soustředili na mezinárodní finanční systém a odstrašování teroristů. Důležité je eh, zcela zakázat veškeré daňové ráje, neboť tam eh, je také velká část této problematiky. Děkuji. Thank you. Ms. Sakurafa. Děkuji. Ještě někdo se hlásí o slovo? Pan Korvin Mike. Thank you very much. Uh, first of all, I would... Děkuji. Já mám jednu menší poznámku. Rozsah terorismu není tak velký. V 60. jsme tady měli eh, spoustu teroristů. Těch teroristů bylo mnohem více. Ještě druhá poznámka. Vy jste, pane Narte, říkal, že útok na toto obchodní centrum bylo mikro, eh, mikrofinancování. Asi jsem špatně rozuměl tomu překladu. Já si myslím, že ten útok na obchodní centrum byl velmi dobře propracovaný a naplánovaný. No, ale některé útoky jsou izolované. Někdy se to vyžaduje půl litru benzínu. Takže to asi byla chyba v překladu, říká pan Korven Mike. Pane Narte, chcete se vyjádřit k té diskuzi? Jenom velmi stručně. Financování eh, útoku na dvojčata. To bylo makrofinancování a útoky v Barceloně, v měst a v Paříži, to je mikrofinancování. Doufám, že eh, je to takto nyní jasné a že jste mne správně pochopil. A ještě jedna poznámka. Například eh, ty, ty uh, eh, rudé brigády. Já jsem rád, že Polsko nezažilo atentáty, které jsme zažívali ve Španělsku, které měly za oběti stovky mrtvých. Proto je to důležité a nemůžeme k tomu přistupovat jako k okrajové záležitosti. Já musím říct, že jsem velmi spokojen a jsem rád, že u takto choulostivého tématu jsme měli dobrou spolupráci Někdy jsem si říkala, ano, to bude velmi obtížné, to je komplikované, je to všem náš společný problém a najednou zafungoval zdravý lidský rozum a dokázali jsme se spojit i z různých frakcí, kde máme různé ideologie a pracovali jsme tak, že jsme dokázali vypracovat globální kompromisy, které zahrnují od EPP Eh, od frakce EPP až frakci GUE. Já jsem za to skutečně velmi věcný, vděčný. I socialistická frakce byla velmi konstruktivní. Všichni byli konstruktivní. Důležité bylo, že máme chápání, dobré chápání toho problému, který známe a kterým typlíme. A jsem velmi rád, že vyhrál zdravý lidský rozum. Ještě jednou za to mnohokrát děkuji. Mr. Nart. Děkuji, pane Nárte. Myslím, že teď můžeme přejít dalšímu bodu číslo 11. Doporučení Radě, Komisi a ESVČ k jednáním o souhrné dohodě EU Azerbajdžan. Je to první projednání pozměňovacích návrhů. jako je paní Nikolaj za ALDE. tedy o tato doporučení pro zmíněná jednání. Je běžnou praxí tohoto výboru dát najevo, jaká jsou naše očekávání eh, ohledně konečné verze té vyjednávané dohody, aby potom to schvalování parlamentu mohlo proběhnout eh, hladce, pokud jsou tedy naše názory vzaty v potaz co nejdříve v těch jednáních. Musím poznamenat, že jsme ještě pořád nedostali řadu dokumentů ohledně těchto jednání. Přitom na ně máme právní nárok. Doufám, že se to podaří vyřešit co nejdříve. Je tady někdo za radu? Doufám, že nás sledují. My neustále připomínáme radě, že na těchto věcech budeme trvat. Navrhuji dát slovo paní Nikolaj. Děkuji, pane předsedo. Já jsem oficiálně poslala e-mail vám i sekretariátu. Žádala jsem o odložení eh, první výměny názoru hledně této zprávy a to proto, že mám eh, své důvody. Myslím si, že rada by měla dostat od nás jasná doporučení pro tato jednání. Je to velmi citlivá věc. Víme, že probíhají tato jednání, ale ne transparentně. My nevíme přesně, o čem se tam eh, diskutuje. Hovoří se tam o některých eh, ekonomických sektorech obchodu, o politická část. Všichni víme, že v této zemi se odehrávají některé kontroverzní věci. Jde o dodržování právního státu, lidských práv a tak dále. V květnu naše delegace navštívila Baku. delegace se tam mohla seznámit s situací a ten příslušný dokument od rady pořád mm, jsme nedostali. My sice můžeme vydat nějaká doporučení, ale já bych byla proto, aby to nebylo tak formální. Také víme, že nemáme žádný časový harmonogram těch jednání. Pokud dobře vím, tak se tam vyskytly problémy a proto bych chtěla, aby komise změnila datum předložení této zprávy. Děkuji, paní Nikolaj. Vy chcete změnit eh, ten časový harmonogram. Co se to myslí zástupci ostatních politických skupin? Mr. Mamikins. Pan Mamikins. Já budu mluvit lotyšsky. Eh, my podporujeme postoj paní zpravodajky. A to z následujících důvodů. Jednak víme, jak proběhla ta návštěva v Baku. Myslíme si, že určitému pokroku došlo. A myslím si, že také v tomto roce, kdy Azerbajdžán bude slavit z té výročí svého založení, je velmi důležité usilovat o další pokrok a proto chci podpořit to, co říkala paní Nikolaj. Děkuji, pane Marmekinsi. Pan Štětina. Děkuji za slovo, pane předsedající. Eh, dámy a pánové, dovolte mi na úvod říct, že jsem si plně vědom, že dobré vztahy mezi EU a eh, Azerbajdžánem by mohly být oboustranně přínosné. Přesto si myslím, že eh, není doba k tomu, abychom odkládali eh, jakoukoliv zprávu, protože porušování lidských práv Azerbajdžánců pokračuje nevýdaným tempem. EU musí více promotovat svoje vlastní hodnoty, na kterých je postavená. A situace občanské společnosti a především novinářů v této oblasti se zhoršuje. E, já jsem standing reporter EPP pro Gruzii a nemohu nezmínit případ pana Afgana Muhtarlího, pro překladatele Afgan Muhtarlí. Jedná se o prvního novináře, který byl unesen v cizí země Gruzie a nedávno v Azerbajdžánu odsouzen k šesti letům vězení. Tato situace mě velice znepokuje a jsem rád, že se v naší zprávě jeho jméno vyskytuje. Děkuji za pozornost. Thank you, Mr. Štětina. Děkuji, pane Štětino. Paní Anna Fotiga. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla podpořit žádost eh, paní zpravodajky, a to ze dvou důvodů. Za prvé, je to obvyklý postup. Eh, důvěřujeme eh, názoru zpravodajů obecně. Jde o lidská práva, na to všichni máme svůj názor, ale musíme také projevit důvěru v práci zpravodajů, takže důvěřujeme paní zpravodajce Nikolaj, že ví, co dělá, já ji znám, já s ní spolupracuji v rámci SEDA, a proto ji chci podpořit. A za druhé jsem ještě chtěla říci, že to někdy jsou delikátní a obtížné věci, s ohledem na to, co se v Azerbajdžánu se děje, došlo k některým pozitivním prohlášením ze strany azerbajdžánské vlády, například eh, ohledně oslav oslavstého výročí Azerbajdžánu, nebo vyhlášení nezávislosti Azerbajdžánu, takže možná, že eh, dojde ke zlepšení eh, dodržování práv lidskoprávních aktivistů. Možná bychom měli ještě chvíli počkat, jestli to skutečně k něčemu povede. A dále jde o historické důvody. My, Poláci, také si připomínáme z té výročí eh, znovu obnovení naší nezávislosti a i ta situace Azerbajdžánu je podobná a proto jsem eh, to chtěla podpořit. Thank you, Ms. Fot- děkujeme, říká pan předseda, děkujeme paní Fotize. A máme se tři řečníky Kučuk, Regula a Weigl za Alde. Kdo chce začít? Možná jeden argument na podporu zpravodajky Další setkání s Azerbajdžánem v rámci PCC proběhne v Baku v květnu 2018 a já si myslím, že je <clears throat> dobré dát šanci panu Karimovi, panu prezidentovi, aby nám poskytl své informace a právě pro podporuji Noriku v jejím návrhu odložit tuto zprávu. Děkuji. Paní Grigule. Ano, děkuji. Já využiji svého rodného jazyka, využiji této příležitosti a ráda bych řekla, že plně podporuji to, co řekla paní Fotiga. Spravodajům bychom měli důvěřovat v tomto ohledu. Tato zpráva zatím ještě nedospěla do takové etapy, kde musíme okamžitě něco ve spěchu dohodnout, není důvod to uspěchat. Právě proto bych ráda podpořila paní zpravodajku v jejím návrhu. Odložení zprávy si myslím je odůvodněné. Je zde ještě mnoho věcí, které bychom mohli dodat do této zprávy například i práce Evropského parlamentu v loňském roce, různé dokumenty, které jsme schválili. Zabýváme se tím, co udělali jiné instituce, které dokumenty přijali a často zapomínáme na naše vlastní vstupy, na to, co na tomto poli děláme my za Evropský parlament. Proto bych ráda, aby AFED výbor přistupoval tímto způsobem podobným způsobem i ke všem eh, republikám v tomto regionu, například i ke Gruzii, protože já mám trošku pocit, že když to srovné s vztahem s Gruzií nebo Arménií, že k Azerbajdžánu přistupujeme trošičku jinak. Já vím, že jsme hovořili o arménské eh, situaci, ale mám prostě pocit, že někdy k těmto zemím přistupujeme trochu odlišným způsobem. Proto podporuji odložení této zprávy, abychom alespoň měli možnost pohovořit s naší delegací, která se vrátí z Baku. Děkujeme. A nyní pan Ivo Weigl. Děkuji za slovo, pane předsedo. Myslím si, že už se ani nejsou nějaké další argumenty, které bych mohl zmínit pro podporu návrhu paní zpravodajky. Myslím si, že je důležité nezapomínat na to, že jednání bychom měli zahájit, nebo teda ta jednání s Azerbajdžánem o komplexní dohodě bylo spojeno s mnoha kontroverzními body v posledním roce či dvou, že to bylo opravdu obtížné a právě proto je dobré, abychom připravili tuto zprávu důkladně a vzali v potaz veškeré problémy, kterým jsme čelili. A i když jsme například za AFET delegace navštívili Baku a Jerevan, tak tam máme další k tomu informace. A dále je to záležitost náhorního Karabachu, která podle mě není dostatečně zdůrazněná v této zprávě. Toto je jeden z hlavních problémů celého tohoto regionu mezi Azerbajdžánem a Arménií. Probíhá neustála po- polemika o tom, zda a jakým způsobem by tento problém mohl být vyřešen. Měli bychom proto se snažit napomáhat vyřešení tohoto sporu a zároveň přijmout určitou iniciativu z naší strany. Máme čas, máme příležitost možná i tlačit na azerbajdžánskou eh, dohodu, pokud jde o lidskoprávní aktivisty, média, o tuto problematiku, to je jasné, ale udělejme to krok po kroku, dejme si dostatek času pro to, aby ten dialog s touto zemí byl produktivní, tak jak to potřebujeme. Děkuji. A nyní čtvrtý řečník za Alde, já si myslím, že skutečně nám to velice jasně říkáte, ten váš názor, pan asi Čitus má slovo, děkuji. No, my nejsme až tak velkou skupinou, ale vlastně jsme důležitou skupinou Evropského parlamentu a využíváme veškerých příležitostí vyjádřit naše názory a v tomto ohledu rovněž. Jsou zde dva hlavní důvody, proč jsem se rozhodl vystoupit. Zaznělo zde, že mezi radou a naším výborem neprobíhá úplně nejkvalitnější komunikace a právě proto bych rád připomněla radě jejich povinnost poskytnout nám veškeré zásadní dokumenty, které se týkají například různých jednání. Musíme být informováni řádným způsobem, tak abychom připravili řádná stanoviska ještě před hlasováním. Druhá věc. Azerbajdžán je jednou ze zemí východního partnerství, která vyjednává komplexní dohodu z takového střednědobého a i dlouhodobého horizontu. Některé věci proběhly dobře, jiné jinak. Já jsem viděl tu zprávu z 12.1., tam mě trošku zklamalo to, že došlo právě k tomu, že pan Muchtary byl eh, odsouzen k šesti letům vězení a byl unesen z jiné země. Toto skutečně nejsou dobré zprávy, eh, které bychom chtěli slyšet z Baku. Bohužel tyto zprávy slyšíme. Rád bych samozřejmě poblahopřál Azerbajdžánu k staletému výroči, ale to nejhorší by bylo, kdyby více než, řekněme, 100 Eh, obránců lidských práv a novinářů bylo ve vězení, když oni budou slavit z té výročí svého založení. To prostě by bylo to úplně nejhorší, co by se Azerbajdžánu mohlo stát. Takže já samozřejmě chci, aby tento text byl zlepšen, abychom tam zahrnuli další věci. Mm, měli bychom toho času využít a doufám, že potom to naše stanovisko bude opravdu vyvážené a bude se snažit jednak podporovat vztahy s touto zemí, ale zároveň, abychom byli principiální, zásadoví a ne mlčeli o věcech, které nám vadí platí v této zemi. Takže prosím, abychom, za, abychom skutečně udělali kvalitní, inteligentní řešení, aby v tomto textu byly všechny aspekty, které si přejeme a zároveň, abychom obdrželi potřebné informace z rady. Děkujeme, děkujeme, říká pan předseda. Ještě jeden řečník, pan López, pan Mezerič, takže pan López a pan Mezerič, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem rovněž vystoupit za naši frakci. Já jsem v naší frakci odpovědný za tuto zprávu a musím jasně říci, že naše frakce je proti odložení zprávy. My si nemyslíme, že je to vhodné a ani, že by to mělo nějaký smysl pro naše vztahy s Azerbajdžánem a rovněž se nedomníváme, že eh, chce zprávu odložit celý výbor, možná to rozhodne byro, ale v tom případě chceme nějaké vysvětlení z hlediska postupu a obsahu. Nyní k postupu. My jsme zde přišli před rozpravou nám nebylo vůbec nic oficiálního sděleno o tom, že je tady přání zprávu odložit, že paní zpravodajka by ráda takto postupovala. A Rovněž nám nebyly sděleny vůbec žádné důvody pro to, proč by se to nyní mělo odkládat. A nyní eh, z obsahového hlediska. Pokud to nyní odložíme, tak eh, nebudeme mít vůbec v ruce žádný nástroj jako parlament, který bychom mohli použít. Nebudeme vůbec schopni ovlivnit nějakou možnou dohodu. Pokud tedy něco to odložíme, tak sami sebe naprosto omezujeme a vlastně tady se vzdáváme dobrovolně nástroje, který bychom v opačném případě měli v ruce a pomocí kterého bychom mohli ovlivňovat dohodu mezi EU a Azerbajdžánem. Vůbec nechápu, proč bychom tedy měli zprávu odkládat. My přece takovýto nástroj pro ovlivnění dohody potřebujeme. Já nechápu, jaké události vedou k tomu, aby náš výbor změnil svůj názor ohledně této zprávy, či vůbec parlament. Proč bychom měli vyčkávat na něco nového? Co by se mělo stát? co by se mělo stát, aby to mělo takovou povahu, že nás to přiměje k tomu, abychom jako výbor a parlament změnili zásadním způsobem náš názor. Nevím, k čemu tak převratnému by mohlo ještě dojít. Já to skutečně nechápu a nemám pocit, že by se tady nějaké takovéto události rýsovaly. Víme, jaké jsou naše vztahy s Azerbajdžánem, víme, jak situace vypadá. Víme, že Azerbajdžán je velice důležitý pro celý region i ze strategického hlediska. I pro Evropskou unii je to důležitá země. Víme, že tam jsou konflikty v zemi, víme, že tam jsou lidskoprávní problémy, ale v této věci, v tomto ohledu se vůbec nic nemění. Proč bychom tedy měli vyčkávat na nějaké další události a zprávu odkládat? Ze strategického pohledu nám to to vůbec nepomůže. Nakonec to povede k tomu, že jako parlament nebudeme mít vůbec žádnou zprávu a že pouze budeme dávat souhlas s tou vědnovou dohodou. Já vůbec nechápu, proč bychom se měli takto sami omezovat. Děkuji. Thank you, Mr. Děkujeme, pane Lopéze. A nyní pan Mezerič a potom ještě pan Nárd. Takže prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem stínovým zpravodajem k tomuto tématu. Rád bych nejprve poděkoval zpravodajce za text, který podle mého a našeho názoru je velice kvalitní, začátkem naší práce, mohla by z toho být opravdu kvalitní zpráva. Pokud jde o procedurální záležitost, nejde pouze o parlamentní postupy, jde i o mezinárodní politiku, jak se do toho zapojit a tak dále a tak dále. Proto vidím několik důvodů, abychom odložili hlasování poté, co proběhnou největší jednání v Baku. To dává smysl, ale já si myslím a i my si myslíme, že řádná diskuze o návrzích i o celém textu před tou schůzkou v Baku by mohla posílit naše postavení v Baku. Čili, abych to řekl jasně, pokud nebudeme formálně schopni říci, jaké máme očekávání ohledně rozvoje v této zemi, tak nevidím žádný důvod pro odložení. Jediný důvod by byl, pokud bychom byli schopni jasně formulovat, co chceme vidět, čeho chceme dosáhnout. Proto navrhuji, aby proběhla řádná diskuse ještě před návštěvou delegace a odložení odložili hlasování po setkání, které proběhne v květnu. To by mohlo dávat smysl. Samozřejmě, že tam probíhá jeden z takových nej, konfliktů Eurázie, který tímto rozhodně nevyřešíme i přesto bychom možná mohli říci, jaká je potenciální cesta k zlepšení stávající situace, navrhnout mnoho různých věcí, které určitě můžeme. To by byla cesta vpřed. Děkuji. Děkujeme. A nyní pan Nárd. Děkuji. V Azerbajdžánu máme co dočinění s interním problémem, tedy nedostatek svobody, základních práv, právních záruk a pak externí problém, to je mm, konflikt na Horní Karabach. Tam jsme vždy postupovali velice slepě, nerealisticky, stejně jako v případě Líbie. My případě Palestiny také postupujeme obdobně. Ten mírový plán, který není vůbec realizovatelný, který je podkopán USA a také vládou pana Netanyahu. Stejný problém máme i v Jemenu, kde jsme nerealističní, tam eh, podporujeme loutkovou vládu. A zde nyní schvalujeme madridskou dohodu, tam dohodu s Minsku a to má být řešení, já nevím. Když došlo k nezávislosti Gruzie a ne, Azerbajdžánu, tak jsme měli problém asi Osetie a Náhorního Karabachu. To byly dvě oblasti, které se nechtěly zaintegrovat do Gruzie a, a Azerbajdžánu. Ale zde máme dohodu z, z Madridu a z Minsku, která říká něco o územní soudržnosti a o právo na svrchovanosti. Jaká, a sebeurčení, jaké sebeurčení? Jak se to týká lidí, kteří tam žijí? My se tady neustále pokoušíme o kvadraturu kruhu, což nejde. Snažíme se sladěvat otázky, které sladit nelze. Možná vyřešíme jeden problém a vytvoříme tím ovšem tři další. Eh, problém, řešení Náhorního Karabachu není stejné jako řešení pro Osety. A pak je zde Krym. Jsme naprosto slepí, zaslepení neboť tlak arménského společenství vedlo tomu, že jsme uznali něco, co jsme nikdy uznávat neměli. Vznikl tady precedent, který si přeje Rusko. Pozor, myslíme vždy na to, kdo podporuje Arménii. No to je Rusko, tam má přeci vojenskou základnu na Kavkaze velmi důležitou. Když budeme i nadálo takto slepě postupovat, nebudeme chápat pravou pomahu těchto fenoménů, tak budeme mít náhorní Karabach, Osecii, Krym, stále ten týž problém. A jak, jak nemůžeme tady k těmto problémům přistupovat různým měřítkem a to není možné, děkuji. Myslím, říká pan předseda, že jsme si vyslechli veškeré argumenty za obě dvě strany. Je jasné, že v rámci i politických skupin máme různé názory ohledně dalšího časového harmonogramu k této zprávě. Myslím si, že všichni souhlasíme s tím, že dneska prostě neproběhne ta první výměna názorů. To je, myslím si, velice jasné. Liberálové a zpravodajka požádali o odložení této zprávy. Pan Mimikins, myslím, rovněž vystoupil pro, ale pan López za celou skupinu byl proti. Za EPP to byl pan Štětina, rovněž proti. A pan Mezery za zelené byl rovněž proti. EKR paní Fotika, ta byla pro odložení. Já navrhuji, abychom projednali tuto záležitost v rozšířeném běru se zástupci politických skupin. Musíme vzít v potaz mnoho argumentů, které představily obě dvě strany. Samozřejmě, že ke všem zpravodajům a zprávám musíme přistupovat rovným způsobem. Víte, byl by velice rád, abychom na tom rozšířeném běru našli nějaké schůdné řešení. Souhlasíte s tím, kdy budeme mít další schůzku běra, rozšířeného běra? to znamená 25. února, ale rovněž můžeme písemně postupovat. Víte, já skutečně jsem si vyslechl eh, velice kvalitní argumenty z obou stran, i ze strany liberálních kolegů, ale alespoň SAD a EPP jsou proti tomuto odložení, jak jsem to správně, pokud jsem to správně pochopil. Takže to musíme nějak vyřešit. Paní Nikola, i má slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedo, děkuji za toto vaše stanovisko. Víte, možná bych to upřesnila. Já nežádám odložení zprávy. Já pouze chci změnit ten časový harmonogram. Tato zpráva se týká doporučení radě a proto bychom měli být konkrétnější a serióznější. Já nechci, abychom byli formálnější, protože ta situace v této zemi je opravdu velice citlivá a jde o důvěryhodnost. Co já chci dosáhnout? Kritizovat Azerbajdžán? Můžeme to dělat, děláme to, budeme v tom pokračovat, můžeme v tom pokračovat. Ale jsou tam lidé, kteří jsou uvězněni a já se na to chci podívat i z azerbajdžánské strany. Pokud eh, já bych chtěla, aby se jasně postavili k otázce lidských práv, protože jinak můžeme samozřejmě to popsat, tu situaci těmi nejkrásnějšími slovy, ale k ničemu nedojde konkrétnímu. A já si myslím, že zde jde o naši pozici a naši důvěryhodnost. Pokud chceme dosáhnout dohodu o partnerství, tak musíme být partnerem z tohoto důvodu já tam nemám nějakou jinou agendu, ale myslím si, že pro naši důvěryhodnost, jakožto politiku, jakožto Evropského parlamentu, bychom měli být konkrétnější. A druhá věc, to už se zmínili i kolegové, potřebujeme samozřejmě jasně spolupracovat s, s radou transparentním způsobem. Bohužel ta situace taková není. A já proto věřím, že naše doporučení radě mm, podpoří i ta jednání, která nás čekají. Přijdeme-li s nějakými formálními doporučeními, Víte, důležité je, aby se tam nezdůrazňoval pouze ekonomický zájem. Já opravdu doufám, že nalezneme dobré řešení, aby ta zpráva byla kvalitní, zpráva, která by poté mohla být přetavena do praxe. To znamená, jde pouze o ta doporučení. Nejde o samotnou zprávu jako takovou, pane předsedo. Děkujeme, paní Nikolaj, říká pan předseda. Ano, takže to je zajímavé, že vlastně nežádáte o odložení, ale pouze určitou změnu časového harmonogramu. Mm, řekněme, že je to něco podobného, když to není úplně stejné. A nyní pan Luc Vigne, který je naším hlavním vyjednávačem. Je mezi námi, co se o tom myslíte, vy měli bychom změnit ten časový harmonogram, dávám vám slovo. Děkuji za slovo pane předsedo. Dobré ráno, dámy a pánové. Já skutečně vás nemohu nějak eh, zastoupit v tomto vašem rozhodnutí. My jsme připraveni vás informovat o jednání, která probíhala. My jsme to dělali v minulosti, uděláme to i nyní nebo do budoucna, kdykoliv si to budete přát. Ale já samozřejmě nemohu rozhodovat o časovém harmonogramu vašeho výboru, pane před. Tak to je škoda, to je škoda. Já jsem se o to aspoň pokusil, že byste nám to jak se nastínil. No tak dobře, všechny argumenty už máme na stole a rozhodneme na rozšířeném běru. Dobře, děkujeme paní Nikolaj i všem ostatním za vaše příspěvky, říká pan předseda. A nyní se dostáváme Máme ušetřenou půl hodinku, což je docela překvapující. Je zde už někdo z SV, SVČ, je zde někdo již ohledně situace Rohingu, je zde již přítomen někdo za vnější službu? Thank you. Um, the External Action Service will be with us in 10 minutes. za 10 minut dorazí zástupci SVČ, to znamená, že za 10 minut budeme pokračovat. Right, dear colleagues, we can continue our meeting. It's... Budeme pokračovat s naší schůzí. Je tři čtvrtě na jedenáct a jsme u bodu 12. Jde o výměnu názorů se SVČ na situaci Rohingů eh, v Myanmaru. Chci připomenout, že Náš výbor chce poslat tři své členy eh, do delegace, která pojede do Bangladeše a e, Myanmaru na začátku února. Víme, že eh, situace Rohingů v Myanmaru je velmi zoufalá. E, útoky milicí na Rohingy začaly v srpnu loňského roku. Humanitární pomoc je tady obtížná. Podle UNHCR více než 600 tisíc rohingů uprchlo z Myanmaru do Bangladeše, Teď zde přijeli k těm již asi 400 tisícům, kteří tam jsou v uprchlických táborech a je obtížné eh, zajistit přístup k Rohingům ve státu Rakhine na severu Myanmaru že Evropská unie by měla vyvinout tlak na to, aby se situace změnila. Pozvali jsme se zástupce SVČ, pan Daly, vítáme vás, který má na starosti o východní Asii. A je tady Isabel Delatre z oddělení pro východní Asii a ty nám poreferují o eh, posledním vývoji v této oblasti a o reakci mezinárodního společenství které usiluje o pozitivní vyřešení tohoto problému a také o využití diplomatických kanálů EU s cílem změnit postoji myanmarské vlády. Asi eh, jako první budete hovořit eh, vy, pane Doli, máte slovo nejprve vy dva a potom dáme příležitost kolegům eh, pro otázky. Chci ještě připomenout, že příští bod má začít v půl dvanácté, protože přijedou naše hosté z Iránu. Pane Dali, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je pro mě velkou ctí a podstou být tady e, před vaším výborem. Několik obecných poznámek na úvod. Jak víte, Evropská unie se politicky mobilizovala prostřednictvím své humanitární pomoci, chce pomoci řešit Eh, uprchlickou krizi Rohingu. Takže jsme na to vyčlenili značnou finanční pomoc, včetně i Bangladeši a Myanmaru. Politická podpora, to se vidět také na velmi osobním zapojení nejvyšší představitelky která navštívila Bangladeš, setkala se s premiérkou Bangladeše, setkala se se Suti a, a také na zasedání ASEANu a zahraničních ministrů ASEANu v listopadu se situace v Rachíně projednávala. Naše delegace navštíví brzy jak Myanmar, tak i Bangladeš. mají to návštěvu uprchlických eh, táborů v této oblasti. Myslíme si, že je potřeba nadále pracovat na tom, aby byl umožněn důstojný návrat na základě bilaterální dohody mezi Bangladešem a Myanmarem. A chceme také řešit ty hlubší příčiny této krize a chceme, aby došlo k plnému eh, provedení eh, zprávy. A také bych se chtěl zmínit o Eh, dohodě o repatriaci. Došlo k uzavření dohody eh, uprchlých osob eh, ze státu Rachine. To byl první krok zahájení procesu, který by měl vést k tomu definitivnímu návratu. Provádění této dohody je potřeba monitorovat velmi opatrně ze strany Evropské unie a mezinárodního společenství jako celku. Do toho, abychom zajistili, že půjde zajištěn soulad s mezinárodním právem. Role OSN, hlavně vysokého představitele pro uprchlíky, je klíčová a v tomto kontextu eh, ta fyzická dohoda, ke které došlo nedávno mezi oběma země, bude předmětem našeho monitoringu. Máme obavy například z toho, že UNHCR tam není formálně zapojena a máme tak obavy z toho, že mezinárodní standardy ohledně důstojného návratu nejsou zaručeny. Chceme vyzvat oba státy, aby se drželi a zapojili eh, UNHCR. Na straně Myanmaru bude Evropská unie pokračovat s různými, různými opatřeními i prostřednictvím Rady bezpečnosti, OSN, valného shromáždění, a jiný krémy a budeme pokračovat v konstruktivním jednání s Myanmarem. Co se týče OSN, Rada pro lidská práva vykonala zjišťovací misi do Myanmaru, které získala mandát eh, eh, na konci loňského roku. Došlo k rozšíření tohoto mandátu. I to bylo schváleno na podzim loňského roku. Poté byla přijata Eh, rezoluce. Eh, která se vyjadřila k této situaci a další byla ještě přijata 5. prosince a Evropská unie to podpořila. Co se týče eh, zodpovědnosti lidských práv, my jsme konstatovali, že celá řada orgánů OSN, ale i nevládních organizací a misí Rady pro lidská práva Eh, konstatovala porušování lidských práv a ve světle toho Evropská unie vyjadřila politování nad tím, že Myanmar neprovedl žádné eh, důkladné vyšetření situace, nespolupracuje dosud s misí eh, OSN a za třetí také přestal spolupracovat se zvláštním zpravodajem OS, OSN paní Lee. Vítáme záměr civilní vlády provést doporučení eh, příslušné komise pro Rachine, to je takzvaná Ananova zpráva. Vítáme také nedávné oznámení týkající se eh, zrušení některých eh, uprchlických táborů pro Rohingy v státu Rahine ale myslíme si, že by měl vzniknout i konkrétní akční plán týkající se Ananovy zprávy. Měly by tam být jasné priority a to by mohlo vést k mobilizaci mezinárodní podpory pro tento proces. Zlepšování životních podmínek Rohingů ve státě Rakhine by také eh, vedlo ke zlepšení atmosféry pro pozdější eh, návrat eh, Eh, Rohingů s Bangladešem. Co se pomoci týče, na ženevské konferenci, která se konala v říjnu, Evropská unie přislíbila největší příspěvek eh, ze všech ostatních dárců, 30 milionů eur. 170 eh, milionů dolarů, to bude představovat celkem od EU a členských států EU a to je v podstatě polovina té celkové částky mezinárodního společenství. Kromě toho Evropská unie přislíbila dalších 30 milionů, které by měly řešit jak komunitární potřeby Rohingů v Bangladeši a také potřeby eh, hostitelské komunity. <clears throat> Této humanitární pomoci 10 milionů euro již bylo eh, vyčleněno a také 5 milionů na program registrace Rohingů bylo schváleno na začátku tohoto měsíce. Eh, Celková pomoc pro tuto krizi je teď 70 eh, milionů euro. 20 milionů rozvojové pomoci, 15 eh, půjde na mm, dlouhodobé financování a také na, se teď provádí šetření těch eh, konkrétních potřeb, aby bylo možné identifikovat tyto projekty. Co se týče Myanmaru, ten má Máme ambiciozní rozvojovou agendu a komis eh, navrhne například program vzdělávání, celostátní program vzdělávání, což je více než 200 milionů eur. Tento program by měl vést ke splnění dvou doporučení z tzv. Ananovy zprávy. A pane předsedo, tím eh, končím své úvodní eh, vystoupení. Rád samozřejmě později odpovím na jakékoliv vaše otázky a teď eh, by bylo asi nejlepší, aby eh, vystoupila moje kolegyně, která může říct si další informace o Bangladeši. Děkuji. Eh, nevím, jestli toho mám až tolik co dodat, ale co se týče té mise, která by měla identifikovat ty konkrétní potřeby, ta ještě pořád probíhá, takže teprve uvidíme, jak konkrétně budeme moci podpořit Bangladeš v té uprchlické krizi a přes tu takzvanou fyzickou dohodu teď uzavřenou mezi Bangladešem a Myanmarem o návratu Rohingu očekává, očekáváme, že Rohingové budou chtít eh, aspoň eh, v té dohledné době zůstat v Bangladeši, takže budeme muset pokračovat jim pomáhat, nejenom humanitární pomocí, ale budeme muset jim také Eh, zajistit i rozvojovou pomoc. Víme, že samozřejmě tento příliv uprchlíků má dopad i na tu hostitelskou komunitu. O tom eh, se chceme bavit. Víme, že tady jsou stížnosti na zhoršování tady životního prostředí a tak dále, takže to rozhodně má dopad i na Bangladeš a my eh, musíme pomoci jim řešit ty vzniklé problémy. Co se týče té fyzické dohody, ta ještě pořád musí být eh, zanalizováno, Vidím, jak bude konkrétně prováděna, protože původně se na tom dohodly ty dva státy, že ten návrat začne 20. třetího. což má být dnes. My se nejsme jistí, že k tomu skutečně dnes dojde, ale jak už říkal můj kolega, pro nás je důležité nebo ta hlavní obava pro nás je, aby do toho bylo zapojeno UNHCR, aby eh, mohl eh, dohlédnout na to, že mezinárodní standardy ohledně důstojného návratu budou dodrženy. Co slyšíme od našich kolegů v Bangladeši a moje kolegyně Karin Vinoš tam teď je, je to, že minimálně ministerstvo zahraničních věcí chce zapojit UNHCR a díky tomu máme naději, že ty návraty budou aspoň na té bangladeské straně monitorovány eh, ze strany OSN a v té dohodě se to i předpokládá, eh, tedy na té bangladeské straně, ne na té myanmarské, ale v té dohodě se hovoří o návratu celých rodin na dobrovolném základě s tím, že UNHCR bude garantovat, že nedochází k nějakému násilnému nucení k návratu. Děkuji. Boža se být nemohla, za což se omlouvá. Společně s Ninou a s dalšími kolegy z Libristické strany záležitosti zatím ještě nedošlo k přijetí formálních závěrů od října, to přes to, že neustále dochází k eh, vyhánění Rohingů, přestože už také několik vysoce postavených eh, úředníků OSN to prohlásilo za genocidu, eh, se zatím eh, Rada pro zahraniční záležitosti zdržuje tak, pardon, vyjadřuje tak zdrženlivě ohledně sankcí vůči tomuto režimu. Repatriace eh, zase odložila, ale až začne provádění repatriace, tak jde o to, abychom zabránili opakování situace z roku 1992. A ještě mm, se vás zeptat, jestli se dát aktuální informace o tom, jestli mianmarské úřady pokračují s vytvářením táboru pro navrátivší se Rohingy, protože víme, že tady v těchto táborech je mnohem vyšší prav... měmarskými úřady, které, jak víme, chtějí zabránit dlouhodobému osazování Rohingů, eh, neposkytují jim bydlení, nebo jim nechtějí poskytovat eh, vzdělání. A za páté se chci ptat, co děláme pro to, abychom nalezli dlouhodobé řešení pro ty, Rohingy, kteří se nebudou chtít nebo nebudou moci vrátit onem, abychom mohli podpořit samostatnost eh, uprchlíků. A na závěr, jak může Evropský parlament eh, pomoci vaší práci? během té naší mise. Děkuji Claire a dalším Řečníkem je pan Nard za Alde. Myanmar Děkuji. Buddhisté mají tak dobrou pověst. Co se týče jejich zásad, alespoň u nás na západě mají dobrou pověst. A nyní máme pocit, že buddhisté mají tak dobrou pověst. Co se týče jejich zásad, alespoň u nás na západě mají dobrou pověst. A nyní máme pocit, že je rozdělení země pomocí řek a e, tam jsou ty etnické menšiny, které tam žijí růz, důsledkem současné i vojenského konfliktu, ale nejenom. Šlo také o to, aby se vytvořila etnicky čistá barma. V podstatě jde tedy o národní problém, také o definici národa. Pokud veškeré e, to pouze omezíme na problém navrácení, Rohingů. Nebude to správné chápání problematiky, ale jedna věc je Čína podporuje Myanmar a nezapomínejme na to, že Čína má stejný pojem či stejnou koncepci toho pravého čínství. Barma má problém, že v jejím sousedství jsou islámské země, Bangladeš, Malajsie a další. Obyvatelstva. Je třeba tedy zareagovat, dobře zareagovat, ale ne pouze tak, že si tady budeme chtít nějak jak si ulevit našemu svědomí. To není realistické. Děkuji. Děkuji panu Nartovi a nyní další řečník za. za... Děkuji eh, za eh, obě tato vystoupení. My podporujeme zprávu Kofio Anana pro obnovu eh, ve státě Rahine práva Kofi Anana nicméně neřeší porušování lidských práv pro obnovu eh, ve státě Rahine. Práva Kofi Anana nicméně neřeší porušování lidských práv A eh, naše mise by se tím měla zabývat. Soutěž říká, že neví, co se tady děje ale brání nezávislému vyšetřování situace. Měli také vyvinout tlak na soti, aby její vláda se nemyslela, že všechna ta porušení lidských práv, což v podstatě je etnická čistka, eh, může probíhat beztrestně. A v rozhovorech eh, tedy se zamyslet na tou beztrestností. Hugh tedy musí také jasně komunikovat se suti, že je potřeba, aby nebránila tomu. A určitě ještě o tom budeme moci diskutovat. Děkuji, děkuji, vážený pane předsedo, za to, že mohu vystoupit eh, ve vašem výboru. Já zastupuji delegaci z ASEANu. Mám dvě otázky, které bych rád položil zázdí v případě, že by nedošlo k vyšetřování proti autorům těchto zločinů. Především ze strany vojenských zástupců. A dále je to něco, co vyplývá z toho, o čem hovořil pan Javier Nart, ekonomické záležitosti. Zdá se večer hodnotí to, že ty podmínky, které se týkají realizace této dohody, nebyly rád. Děkujeme panovi Tarabelovi. A nyní zde máme ještě jednoho řečníka a tím je pan Petýny. Děkuji, pan veškeré informace, co se týče naléhavosti problematiky, tak eh, plně souhlasím s tím, co již eh, podtrhli kolegové. Já bych rád eh, tady nadnesl jedno téma. Když Sancuči vyhrála prezidentské volby, bude vyřešena zásadní otázka, barní otázka etnických menšin že se nějakým způsobem otevřeně a seriózně s tímto problémem vypořádá, na rozdíl od toho, jak k tomuto problému přistupovala vojenská chunta, tedy že vše řešila pouze na věci, nevyjadřovala, nevzala na sebe nějaké jasné závazky a již se začaly projevovat z její strany jisté nacionalistické prvky, jistá tendence, že se identifikuje s tím pojetím barmského nacházetky s tím problémům. Já jsem osobně byl tedy členem, jsem členem delegace do Barmy a tehdy jsem tyto otázky již nadnesly. Ta otázka se totiž netýká pouze Rohingu, i když jejich situace je nyní katastrofální a skandální, ale celé další řady etnických skupin v Barmě, srbského státu s příslibem, že po deseti let se bude konat referendum, které prošetří, zda tato anekce funguje či ne. Toto referendum nikdy nebylo uspořádáno. Pak v severu Tajska z tohoto důvodu vznikly vlastní identitu a mnohé. Mnozí z nich stále čekají, že se budou moci jednoho dne vrátit do Barmy. Musíme tedy situaci v zemi chápat správným způsobem. Musíme vědět, jak Sancuči přistupuje k těmto otázkám autonomie etnických mě mm, vedle té současné aktuální otázky Rohingů. Já jsem velmi se, se očekávám, co vzejde z naší cesty delegace AFETu, která se bude konat během příští dnů. Děkuji. Děkuji panu Petínimu. Už se nikdo nehlásí z pléna. Kdo by chtěl odpovědět za SVČ? Pane, pane David, asi eh, začnete a poté kolegyně. Děkuji, děkuji, pane předsedo. A rád bych poděkoval všem poslancům a poslankyním za jejich připomínky i dotazy. Jestli dovolíte. Prohlášení EU a především Rady pro zahraniční záležitosti. Samozřejmě, že Rada pro zahraniční záležitosti je nesmírně zneklitěna celou záležitostí a vlastně s ohledem na tyto skutečnosti Můžeme říci, že mnoho vašich obav je propojeno s touto otázkou. To znamená, co by mohla EU udělat, například zacílené sankce, vše kromě zbraní, nebo například stávající embargo zbrojní a tak dále. Čili všechny tyto prvky jsou vždycky součástí našich jednání. A zároveň se tím zabývá Rada pro zahraniční záležitosti. Hovořilo o těch hlubokých kořenech celé problematiky, historických problémech. Historie zde hraje které se týkají reality přímo na místě a na to nesmíme zapomínat i s ohledem na naše očekávání v tomto ohledu. My samozřejmě bychom si všichni přáhli, aby situace byla následující, kde by EU mohla okamžitě pouze svým tlakem změnit situaci, pouze tím, že budeme tlačit na místní mjanmarskou vládu, na ostatní aktéry, ale samozřejmě že nesmíme zároveň zapomínat na problémy přímo na místě, i přesto pokračujeme v našem tlaku na mnoho z těch důležitých chceme, aby došlo k situaci, kde uprchlíci mohou bezpečným způsobem se navrátit eh, do Myanmaru my vidíme jakožto velice důležitého hráče právě v tom zajištění dobrovolného návratu a aby možnost adekvátních sanitárních podmínek nebo adekvátního přístřežku, což poté vedlo k dalším problémům, čili na to nesmí dobrovolný návrat, zda to bude dobrovolný návrat ve větším měřítku, že to budou celé toky těchto a jsme připraveni vám v přípravách na tuto návštěvu pomoci všemi možnými prostředky a především tím, že budeme klíčové důvody a problémy, které jsou popsány kvalitně v Ananově zprávě. Ale nesmíme zapomenout, bude pro nás důležitým prvkem. Zároveň se těšíme na to, že proběhne a pro nás další příležitost vyslat jasný politický signál a tlačit eh, Deli a nyní ještě paní Deletra. Děkuji. Claire Mody bohužel už musela odejít, ale položila otázku, na kterou bych ráda odpověděla situacích, tam, kde země například masově přijímají uprchlíky, například Jordánsko nebo Libanon. Víte, ta první část poznávací mise, která se snaží zmapovat situaci na místě a za několik měsíců budeme mít takovou dočasnou zprávu již k dispozitva A já nevím, zda Bangladeš bude podporovat něco takového, oni by museli požádat takový kompakt a oni tvrdí, že Rohingové tam vlastně nemají co dělat. Zlo samozřejmě, ale i toto vezmeme v potaz jakožto podnět. Děkujeme, paní Demetra, mm, děkujeme, pane, De, pane Deli. Ještě nějaké připomínky, milí kolegové, kolegyně, není-li tomu tam. Proto, abychom pokračovali za pět minut. Takže máme pětiminutovou pauzu. Děkuji. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we can now continue. Kolegové, dámy a pánové, můžeme pokračovat eh, s naší schůzí. Teď jsme v našem programu u bodu 13. Výměna názoru s předsedou výboru pro zahraniční politiku a národní bezpečnost iránského islamského poradního zhromáždění. Já bych eh, chtěl poděkovat panu Aledinovi Bujardinovi za to, že souhlasil se svou návštěvou eh, na našem výboru. Jako předseda výboru pro zahraniční politiku a národní bezpečnost iránského parlamentu byste nám mohl poskytnout aktuální informace o, na týkající se nepokojů ve vaší zemi, ale také informace o situaci v regionu a o akčním plánu. Dovolte mi nejprve několik poznámek z mé strany týkající se to JCPOA. Evropská unie i nadále podporuje uzavření partnerské dohody a rádi bychom přistoupili k její plné implementaci Minulý týden jsme o této otázce debatovali také na plenárním zasedání ve Štrasburku. Já jsem celou tu debatu pečlivě sledoval a ze strany všech politických skupin v tomto parlamentu, přestože nám jde o plnou implementaci partnerské dohody, tam zazněla i četná kritika Týkají se toho, že by Irán měl ukončit svou podporu Asadova režimu, který má na starosti brutální válečné zločiny v Syrii. Lidská práva jsou velmi důležitým aspektem našeho vztahu k Iránu. A my všichni na tomto výboru jsme sledovali nedávné demonstrace v Iránu. Vyjádřili jsme obavy z té situaci, politování nad trátami na životech, volali jsme po propuštění politických vězňů a také jsme vyzývali k zastavení poprav. A rádi bychom znali váš názor na vnitřní situaci vaší země. A na závěr bych chtěl říci, že já jsem eh, poslanec z Německa, a minulý týden došlo k prohledání domů deseti eh, osob podezřelých eh, z eh, že jednali jako špioni pro iránské pravodajské služby a že sledovali židovské nebo izraelské potenciální teroristické cíle včetně židovských školek. To eh, by, pokud se to potvrdí, by bylo vysoce znepokojivé. Já se eh, těším na tuto výměnu názoru, která se bude týkat i názoru vaší vlády. Ať bychom tedy znali Eh, vaše názory. Máte slovo. Pan eh, předseda bude mluvit eh, ve Farsi a my tady máme překlad do všech jazyků. To, že jste mi poskytli tuto příležitost vystoupit tady v Evropském parlamentu, Jsem tady s několika svými kolegy z iránského za to, že naplánoval toto setkání na pořad jednání. A chtěl také poděkovat za to, že tady nás přijal jako zástupce našeho lidu. Je velmi pozitivní. Podíváme-li se na dobu před uzavření dohody o jaderném programu, tak eh, naše vztahy nebyly až tak eh, dobré. Horšení vztahů s Evropou náš eh, obchodní vztah s Evropou byl, představoval několik desítek miliard euro Poté ale sankce vyhlášené Spojenými stát, eh, chom to měli kompenzovat eh, s intenzivněním vztahu eh, s Čínou nebo s čínskými podniky. Ale čínské investice v naší zemi výrazně vzrostly poté. A myslím, že Číňané teď asi pocitují vděk Evropě za to, že je jaderné dohody a uzavření dohody o partnerství, což je legitimní eh, mezinárodně právní nástroj, schválený také Radou bezpečnosti, tak tam je obsažena i kapitola o bilaterálních vztazích. To dohody, myslíme si, že je potřeba zintenzivnit tyto bilaterální vztahy a posílit jak parlamentní dimenzi, ale i tu ekonomickou dimenzi. Víme, Poté došlo také ke zvolení pana Trumpa americkým prezidentem. On je velmi dobře známý a víme, že eh, a často uráží určité skupiny eh, lidí, což pro nás je nepřijatelné, protože myslíme, že Bohu je úplně jedno, jakou barvu kůže někteří lidé mají. A víme, jaké byly reakce. Víme, jaké byly jeho další výroky, třeba na půdě OSN. Hovořil o tom, že chce eh, tu dohodu o jaderném programu ukončit. Neuráží jenom Irán, ale uráží i další. Že eh, byla přijata oficiální rezoluce eh, schvalující tuto dohodu. Takže tím pádem popírá i roli Rady bezpečnosti OSN. My nesouhlasíme s dalším šířením jaderných Víme, že ti, kteří chtějí zkoušet novou generaci jaderných zbraní, porušují příslušné mezinárodní dohody. My nevěříme v jaderné zbraně, my jsme proti také chemickým zbraním. Byly použity ze strany našeho nepřítele chemické zbraně. Pořád máme eh, ve městě Sadaš v Iránu pěti těchto chemických útoků. Jsou to oběti, které pořád trpí důsledky. Víme, že eh, ty technologie na výrobu chemických zbraní pocházely z Evropy, kde Evropa, nebo některé evropské země tehdy eh, dali eh, Sadámovi, Husajnovi, poté jejich útoku my jsme tehdy neměli možnost se bránit. Byly proti nám použity nejenom chemické, ale i biologické zbraně. Zásada pro zajištění eh, bezpečnosti a my jsme se tedy zaměřili na to, abychom zlepšili naši obrany schopnost. Chceme mít dobré vztahy se všemi státy na světě, rozhodně nechceme možnost se bránit. Mnozí se nás ptají, proč Irán chce eh, budovat svůj jaderný program. Ale vemte si například Saudskou Arábii. Saudská Arábie tři roky bombarduje nevinný arabský stát, tisíce lidí tak eh, teď se nakazili cholerou. Dochází k eh, zabíjení žen a dětí, také v nemocnicích. To odporuje všem, že lidská práva jenom zní hezky na papíře, ale my si myslíme, že by se měla bránit. A co udělala? Rada bezpečnosti, Rada bezpečnosti odsoudila Jemen Saudská Arábie byla dokonce pochválena za práva dětí, práva eh, žen musí být dodržována. Eh, budu hovořit také o vnitřní situaci v naší zemi. Co se týče ještě vztahu k Sýrii, tady došlo k nedorozumění ze strany Spojených států. Desítky tisíce teroristů bylo vycvičeno, dostali zbraně a peníze a změnit režim. A výsledkem bylo Výsledkem byly životy deset tisíců lidí, kteří přišli buď své životy, nebo přišli o své domovy. a došlo k vlně uprchlíků. Mínky byly velmi špatné. My jsme ehm, také byli často příjemcem vlny afgánských uprchlíků v minulosti, ale poskytli jsme jim důstojné podmínky. My jsme eh, se k něm chovali jako k sobě rovným. Um, ale dochází také k tomu, že řada z nich eh, pracuje v Iránu a, a my jsme to museli řešit. Rozhodně jsme se nechtěli vměšovat do uh, vnitřní situace v Iráku a v Syrii, ale bojovali jsme proti islámskému státu. Islámský stát uh, byla nejnebezpečnější teroristická byla by tady úplná anarchie, politický chaos a bezpečnostní eh, chaos. Myslíte si, že situace v Libii je nějakým eh, úspěšným příkladem? Tady došlo k útokům z strany Spojených států a ty nebyly připraveny na tu následnou, eh, následné řešení. Ale vidíme, že islamský stát byl poražen v Iráku a v Syrii. Jinak by došlo i k tomu, že by islamský stát pohltil Libanon terorismu do Evropy. O tom ty žádné pochybnosti. V prvních letech krize v Syrii, teď už eh, ta krize trvá sedm let, jsme s mnohými delegacemi z Evropy diskutovali o této situaci. A já jsem vždycky říkal, že je chyba. Vidíme, že tisíce Eh, evropských eh, nebo i amerických žen se k islámskému státu připojili, pojedou teroristé a tím ohroží tyto země. Naše zpravodajské služby mají velmi úzkou spolupráci s nákladních eh, aut, které jedou do davu. A my si myslíme, že byste neměli mít s teroristy žádné slitování jméno a mohou cestovat do Evropy. Teroristé se nikdy nezmění že lidé vyšli do ulic, došlo například k násilným manifestacím na ulicích, zasáhla policie. Ve Francii jsme to rovnat právě před naším schromážděním. Dochází k tomu, že se tam schromažďují disidenti, opoziční představitelé a my samozřejmě se snažíme reagovat na jejich požadavky na našem, v našem schromáždění. To je pravda, to je správné, ale když překročí určitou linii, tak prostě musíme zasáhnout. Kdekoliv ve světě, jakmile je červená linie bezpečnosti překročena, tak policie nebude mlčet. Kdyby k tomu došlo v Belgii, tak je rovněž zatknou. A v Iránu je ta situace stejná. Pokud jde pouze o eh, klidné demonstrace, sice dobře, to je v pořádku, ale jakmile tam, nám tam podpalují banky nebo útočí na vojenské jednotky, tak samozřejmě musíme reagovat. Například předevčírem, před mou cestou do Belgie jsem požádal guvernéra evinského vězení Ptal jsem se, kolik tam má vězňů, on mi řekl 18, možná dojde k jejich propuštění. Uvidíme samozřejmě i na základě jejich příslibu, že se nebudou zúčastňovat těchto násilných projevů. Toto je eh, právo a pravidla demokracie. My zde nemáme jiný model, než u vás. Vy rovněž máte svobodu demonstrací, svobodu schromažďování, ale i určité červené linie. A to my v Iránu máme rovněž. A právě proto samozřejmě, že věnujeme obrovskou pozornost této problematice a pozorně to sledujeme. Další otázka se týkala eh, těch špionů, my máme mnoho lidí dvojího občanství, jak víte, desetitisíce lidí ve Spojených státech, v Evropě, v, v Kanadě. To je ale proti našim naší legislativě, protože když se podíváte na naši ústavu, tak je tam jasně řečeno, že lidé, kteří získají jinou, jiné státní občanství, tak ztratí naše občanství. Ovšem tito lidé samozřejmě nemají potom problém navštěvovat mm, svou rodinu v naší zemi a tak dále. Pokud jde o Lidis, ano, toto je e, osoba, která je vysokoškolsky vzdělána, navštívila Irán, různé naše e, jaderná, jaderné na zařízení a e, předávala tyto informace dál. A potom došlo k tomu, že dva naši vědečtí pracovníci byli zavražděni. My jsme poskytli veškeré informace i Mm, jak víte, v tomto, v tomto ohledu. Ovšem dochází zde k špionážním aktivitám, to víme, vím, že mám omezený čas, takže velice rychle ještě zahraniční polit všem, kteří s námi chtějí spolupracovat, včetně Spojených států. Já jsem se o tom zmínil již na počátku mého vystoupení. Došlo tam mm, zatím v té, než bude mít možnost navštívit naši zemi. Já doufám, že tyto vztahy budou pokračovat i nadále do budoucna. Děkujeme, vážený pane předsedo, za vady. To je další člen vašeho parlamentu, pan Hády Šuštáry, rovněž poslanec vašeho parlamentu, které bych rád mezi námi přivítal a zároveň pan Parman Salát, který je velvyslancem v EU. Milí kolegové, máme čas asi do 12.30, možná to bude trvat trochu. Prvé vystoupili a poté eh, bude reagovat pan předseda. Kdybyste se prosím a dokonce další kolegové se nám přihlásili. Takže na dvě minutky bych to omezil u každého. Já vím, že eh, vás chce vystoupit hodně, budeme se snažit vystoupit všichni za EPP, pan Sala Frankamo. Rád bych mezi námi přivítal se dobře načasovaná diskuze. V předvečer mise zahraničního výboru do Iránu. Možná si pamatujete, eh, že mnoho eh, poslanců Evropského parlamentu považuje dohodu o jaderných eh, záležitostech nesmírně, za nesmírně důležitý prvek, který brání určité eskalaci v tomto ohledu a že je důležité samozřejmě, aby iránská strana plnila požadavky, které z toho vyplývají. Bohužel ale se musíme zabývat i otázkou zhoršování lidských práv ve světě. To je něco, čemu se rovněž věnujeme a podívat se i na příčiny a důvody, které vedly k tomu, že došlo k začení, uvěznění tolika lidí ve vaší zemi v posledním období. A zároveň se zabývat otázkou toho, že Evropská unie samozřejmě je zneklidněna zneužíváním balistických raket a zvyšováním vlivu vaší země v regionu v tomto ohledu, pokud jde o balistické zbraně vy samozřejmě byste mohli hrát velice důležitý, stabilní um, roli v tomto regionu. Všem nesmíme zapomínat ani na otázku trestu smrti, takže si dovolíte i váš názor na tuto problematiku. Děkujeme. SAD, pan Fleckenstein. Pane předsedové, vážení cesty do Iránu. Doba je na to vhodná. Ukazuje se, že i když to někdy může k zlepšování atmosféry důvěry a také k tomu, že i my eh, plníme naší část této dohody. A hovořit o těchto věcech eh, a ty rozhovory by měly být upřímné, pravdivé a měly by být vedeny eh, tím patřičným respektem nepokoje, protože tam eh, byli mm, zvýhodňováni někteří a byli jsou tady někteří, kteří žádné mírové řešení nehledají. A to nás eh, rovněž znepokojuje a eh, je to věc, která se týká politiky nejenom vaší země, ale celé řady dalších zemí v regionu. A samozřejmě jsme toho názoru a tento parlament to vyřkl, myslím, jim, co říká izraelský premiér. Ale právo na existenci státu Izrael podle našeho názoru nemůže být spochybňováno. Budou muset končit, ale budeme mít ještě mnoho příležitostí prohovořit jednotlivé otázky, tak abychom eh, se navzájem lépe chky mnohokrát, že se, se dostavili na naší schůzi. Děkuji kolegovi Flegensteinovi a nyní má slovo na EKR kolega Basperdo. Děkuji, pane předsedo. Izraelem a jak to vypadá s holokaustem, který si připomínáme. Vůbec, jak hluboko může někdo klesnout, aby byl schopen si dělat legraci z holokaustu a dokonce k tomu zveřejňovat nějaké kary, která je mezi vládou mladými lidmi. Myslíte, že jste schopni tuto situaci která je mezi vládou mladými lidmi. Myslíte, že jste schopni tuto situaci máte pocit, že to vidím špatně? Děkuji a nyní pan Austrevičů za Alde. Děkuji za slovo, pane předsedo. Výboru pro lidská práva. Irán je nechválně známý vysokým počtem trestů smrti. V tomto ohledu ve světě vede. Pane Borudžáde, mohl byste nám říci, proč zemi a proč tato čísla jsou tak vysoká? Další otázka. Zítra si celý svět Evropou. Evro, Evropa samozřejmě rovněž připomene holokaust, tento obrovský zločin, ke kterému došlo v minulosti. A my víme, jaké byly příčiny i následky. V umínkách toho, této záležitosti jste na to připraveni za GUE NGL. Děkujeme, říká pan předseda paní Sakorafa, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Srdečně vás vítám, vítáme, pane předsedo iránského parlamentu. Nebudu nic říkat o, o jaderné dohodě, k tomu jsem se vyjadřovala dříve, dohoda platí a je dobře implementovaná. To, to je oficiální konstatování a proto bychom eh, se touto tematikou neměli dále zabývat. Nyní k lidským právům. Náš postoj je stále tentýž, již od usnesení, které jsme přijali před minulý rok. Ráda bych položila tři otázky, které se dějí. Jaké reakce dáváte lidem v Iránu na ty problémy, o kterých hovoří hospodářská situace, společenská situace a také skutečnost, že Pan Rohani sám říká, že obyvatelstvo má právo demonstrovat. Rádi bychom se teď dozvěděli něco bližšího o tomto tématu. C která byla vznesena. Dále, vaše vztahy a, se Sýrií aktivity v této zemi. Mohli byste něco říci i, nebo nějakým způsobem komentovat eh, to, co dělá v zemi momentálně turecká vláda izraelského prezidenta. Irán také zaujal velmi jasný postoj proti rozhodnutí pana Trumpa přesunout velvyslanectví USA do Jeruzaléma. A ještě k Saudské Arábii hodlá... Děkujeme kolegyně Sakorafa. Za DD, e pan Kála, prosím. Thank you, Chair. Mr. Burger. Děkuji. Děkujeme panu Carverovi a nyní druhé kolo řečníku. Za EPP pan Elmar Brok, prosím. Děláte a e, Agentura pro jadernou energii nám to potvrdí, tak i z naší strany by mělo být jasné, že tato dohoda, která je, je tedy třeba tuto dohodu dodržena dále, je důležité, a to se týká islámského státu, je třeba proti němu bojovat. Ale nejsem si tím, jak může vzniknout mír, pokud Saudská Arábie a Irán neřeknou. A Saudům já to říkám stejným způsobem, jak to říkám nyní vám a vždycky jsem jim to říct lepší, kdybychom pokračovali v ženevském procesu a nesnažili se eh, od hodu z Astany. Eh, no, děkuji. Vielen Dank, Emma Brok. Děkuji Elmaru Brokovi a za SAD bude nyní hovořit pan López. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejdříve děkuji mnohokrát našim hostům, že se dostavili mezi nás. Již to zde nadnesli mnozí, i pan předseda. Plně podporujeme jadernou dohodu, i co se týče její implementace a toho, jak se chová Irán s ohledem na implementaci této dohody a region. Dále je třeba hovořit o nedávných událostech, ke kterým v Iránu došlo. To je přirozené. Jistě máte porození proto, že sledujeme dění se vaším zemi s velkým zájmem, ale také trochu s obamami. Co se týče jak lidských práv, tak stability zem. Jak to nyní vypadá s ekonomickou činností? Týká se to také jistým způsobem i těch protestů. A pak bylo oznámeno, a to se týká trestu smrti eh, s ohledem na drogové dílery. Protože většina těch, kteří dostávají trest smrti, to jsou drogoví díleři. My bychom si tedy rádi k tomu vyslechli něco podrobnějšího. A ještě regionální uspořádání. To je velmi by bylo možné zahájit dialog tím způsobem, jak bychom. vážení pane ministře, děkujeme za vaši prezentaci. Pan předseda Brok je Hezbalách. Víme, že v tomto regionu samozřejmě probíhají různé kontakty, například s Irákem. Zlepšit vztahy mezi Iránem a Evropskou unii je právě omezení vaší zaangažovanosti, pokud jde o podporu aktivit Hizbaláhu, kterou vede hizbaláh. Děkuji. Děkuji. Já jsem kritický, co se týče situace s ohledem individuálních svobod a lidských práv. Všemu, co by mohl udělat prezident Trump. My ji podporujeme. Za třetí, stabilizuje režim. Vy tvrdíte, že Hezbollah není zapojen tak, jak se mu um, vytýká, ale jak to vypadá? Jak to vypadá? Stabilizuje režim. Vy tvrdíte, že Hezbollah není zapojen tak, jak se mu um, vytýká, ale jak to vypadá? Jak to vypadá? A záležitost. A ještě otázka podpory zločineckého Asadova režimu a mezinárodní reakce. To je skutečně něco, co brání míru a nejde o nějaké vítězství ve občanské vlády v Iránu a iránského mm, státu by byl islámský stát již v Bagdádu a pak by se asi mezinárodní společenství divilo, k čemu by docházelo. Takže Irán byl tady skutečně velmi zásadní, ale nyní se dostáváme k druhé části této toho nic. A pokud hovoříme o tom, že to je zástupná válka, je to pravda. Vy v Jemenu nejste vojensky přítomní a nemůžete milicím pomáhat což je situace, která tedy pak je řešena pouze se Saudskou Arábií. Thank you, Mr. Nart. We come to our... Děkujeme, pane Narte. A nyní ještě poslední tři řečníci, pan Redaktuson je první. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane Borudžardě, Podobně, jak se o tom zmínil pan předseda McAllister na začátku naší, našeho setkání, nás skutečně v našem výboru zneklidňuje stávající situace ve financování Hizbaláhu, Hamáze. To všechno přispívá k nestabilitě a polarizaci celého regionu a ohrožuje to bezpečnost pro Izrael jedinou demokracii vašeho regionu. Ty Iránem a Evropskou unii o tom, že vám velice tyto vztahy leží na srdci, proto se chci zeptat, jakým způsobem nasloucháte obavám a kritickým hlasům, které přichází z Evropy ohledně financování terorismu. Druhá poradního schromáždění. A my víme, že více než 3700 lidí bylo zadrženo po nedávných demonstracích ve vaší zemi. My voláme po propuštění všech těchto stantů, kteří byli zabiti nebo mučeni od začátku těchto demonstrací, proto se chci zeptat, do jaké míry jste zodpovědní v tomto ohledu a co konkrétně děláte, pokud jde o naše požadavky na propuštění těchto demonstrantů vážení hosté, vážení pane předsedo. Já jsem jedním z těch kolegů, kteří si myslí, že dohoda o dopad této prohlubující se nebo možnosti prohloubené spolupráce. Je to v podstatě alternativa toho, jak to vidíme u Severní Koreji. To znamená, musíme zabránit šíření jaderných zbraní. To je zásadní. Využijeme-li této příležitosti, rád bych se zeptal, obavy s ohledem na zhoršující se situaci. A jak vidíte do budoucna, ne nyní, ale do budoucna, vaše vztahy s Izraelem a zároveň vztahy do budoucna se Saudskou Arábií, protože Saudská Arábie a Irán představuje potenciální příležitost a zároveň potenciální řešení, pokud je podle našich obav. Čení členové iránské delegace. Vítejte z Iránu, země krásné, vítejte z Iránu země perských básníků, jako je Firdouzí nebo Sádí nebo Nizámí. Ale přivezli jste sebou také ozvěnu velkého násilí, kterého se dopustili státní orgány proti eh, demonstrujícím Iráncům, irán, iránské autority k humánnímu zacházení se zadrženými demonstranty, k jejich propuštění a upuštění od dalších persekucí. Salam alaikum. Předsedu zahraničního výboru. Pane předsedo, samozřejmě močení, dohodli jsme se na deseti minutách navíc. Já vás proto prosím, abyste z toho byl vědom, že jsme takto časově omezeni. A možná, pane předsedo, ještě o tom údajném, údajném obvinění, že eh, vaši špioni prováděli určité aktivity a získávali informace, včetně židovských eh, školek u nás v Německu. Takže prosím ještě jednou, dávám vám slovo. Děkuji vám. Kdybych býval věděl, že těch otázek bude tolik, tak eh, se mohl přijít o něco dříve, protože já si rád vyměňuji názory. Jak vy, tak i my jsme zástupci lidu a máme povinnost si vyměňovat názory. Takže se teď pokusím to všechno zhrnout velmi stručně. Děkuji vám za vaši podporu dohody o jaderném programu. Těch otázek byla řada. Někteří se ptali na demonstrace, někteří zase měli otázky týkající se Izraele. Nebudu tedy odpovídat jednotlivě. Jak už jsem říkal, policie v Iránu není ozbrojená, ale ve Spojených státech nebo v Kanadě i dopravní policisté nosí zbraně kolikrát. I, eh, zabijí někoho. U nás v Iránu naši policisté zbraně nemají. A jsou velmi zdrženliví eh, při potlačování demonstrací řada lidí eh, také zranila naše policisty, no, byli vůči něm agresivní. Já jsem uváděl příklady z jiných zemí. Pokud eh, někteří lidé překročí eh, nějaká pravidla, tak za to musí potrestání. Já říkám, že ta vazba bude trvat dlouho. Já jsem také sám volal po propuštění některých. My akceptujeme protesty, my si myslíme, že každý má právo protestovat, ale nesmí překročit eh, nebo porušit pravidla. Například nesmí eh, se chovat vandalsky. Co se týče raket, já vím, že pro vás to je velmi důležité. My nechceme, aby zase někdy někdo jako Saddam mohl zautočit na nás raketami a proto naše armáda musí eh, mít, musí být vybavená na obranu. My nechceme jaderné zbraně, nechceme ani zbraně hromadného ničení, my jsme proti tomu, ale buďte vůči nám eh, spravedliví, my musíme mít také možnost odstrašit naše nepřátele, kteří nám vyhrožují, a to znamená rakety. To neznamená, že na někoho chceme zautočit. Saudská Arábie je eh, v blízkosti, mají také rakety. Teď se koupili další rakety od Číny. Takže to rozhodně nezměníme. Doufám, že jsem to eh, vyjasnil. Když nedávno prezident Trump byl v Saudské Arábii, tak prodal zbraně za mnoho miliard dolarů. Všechny ostatní státy v Perském zálivu kupují americké zbraně v našem sousedství. Jsou to státy, které mají atomové zbraně. Takže nám dovolte aspoň minimální Eh, vybavení zbraněmi, které mohou odstrašit eh, naše nepřátele. Co se týče předního východu a no, té situace, proč v minulosti eh, uzavírali různé dohody, které nikdy nebyly dodrženy, například v Oslu nebo v Madridu, a rozhodně nebyl Irán, který by ty dohody porušoval. My také neakceptujeme zionistický režim, který okupuje násilím území jiného národa, eh, který vyhnal eh, obyvatele z této země, nerespektuje rezoluce S.N. neumožňuje návrat uprchlíků, takže Islamská republika Irán oficiálně říká, že palestinci by měli mít referendum a měli by si sám zvolit svůj stát. A my přijmeme, přivítáme výsledek palestinského referenda. Teď eh, ovládají pouze 2% svého území. Eh, mnozí jsou ve vězení, jsou porušována jejich práva Dochází tady k porušování jejich lidských práv. Já jsem navštívil také ta palestinská území. Jsou tady vězení se samotkami. Klece, ve kterých uvězňují eh, vězně. A teď někdo říká, že my porušujeme lidská práva. U nás jsou také náboženské menšiny. A máme i židovské obyvatele eh, v Iránu, dokonce jsou zastoupeni v parlamentu. I křesťané mají tři zástupce. Dva jsou Arménci, jedni jsou ze syrské církve. jiné menšiny mají e, své poslance. E, jsou u nás i kostely, i synagogy. A dokonce se i opravují. A vy teď říkáte, že my nedodržujeme lidská práva. Máme také aktivní eh, ženy, pilotky, policistky. A vy říkáte, že porušujeme lidská práva? Saudská Arábie po desetiletích teď umožnila ženám řídit a vy říkáte, že Saudská Arábie nemá problém s lidskými právy? Všichni jsme eh, lidé, jednou eh, také z tohoto světa budeme muset odejít. A jediné, co všichni máme, je naše svědomí. I když nevěříme eh, že život po smrti nebo v náboženství, tak všichni máme svědomí. <clears throat> Jak eh, můžete akceptovat zabíjení tisíců nevinných lidí? Nebo k tomu můžete mlčet? Proč neodsuzujete Saudskou Arábii? Proč nezažalujete u Mezinárodního tribunálu za válečné zločiny? Kvůli politickým eh, dohodám. Myslíte si, že lidská práva podléhají nějakým politickým dohodám? Zvažte všechny aspekty, dívejte se na všechno eh, z pohledu člověka. všich, všechny lidské bytosti jsou bratři už v okamžiku stvoření. I my muslimové máme svědomí Lidstvo jsou především eh, lidské bytosti. Potom tady byla řeč o vězeních. Eh, řada vězňů jsou pašeráci drog, pašeráci, ale ty drogy pašují do Evropy přes naše území.